zvažujeme situaci na Blízkém východě, ale i v Evropě nebo kdekoliv jinde ve světě. Mezinárodní právo to říká velice jasně. Hranice nemůžou být měněny vojenskou sílou a toto je princip, který bude neustále Evropská unie prosazovat. A to jednomyslně. Tato jednota, tento jasný přístup, společný přístup, z nás udělal relevantní partnery, pokud jde o zachování těchto principů za velice obtížných okolností. To, co si nyní například představuje, když myslím na Blízký východ, je, že tam to neznamená, že ten proces by byl nějak pozastaven. Ne, mírový proces tam vůbec v současné době neexistuje. Co si představuje, když pomyslím na Blízký východ? Já nevím, zda je to tak v angličtině, ale my v italštině říkáme, že musíte dát nohu do dveří, aby ty dveře se nezapouchly. To neznamená, že ty dveře musí otevřít Eh, úplně, my v podstatě prostě chceme pouze zahájit alespoň tento mírový proces. To je konzistentní přístup z naší strany a proto potřebujeme mezinárodní a regionální konsenzus ohledně parametrů a potřeby vytvořit dva státy. Řešení na základě existence dvou států, ale zároveň potřebujeme politickou vůli. Nejenom obou z nepřátelených stran, ale i ve Washingtonu. Z našeho evropského pohledu je to jasné. Musíme zabránit společně s našimi partnery v regionu počínaje arabskými zeměmi a především mám na mysli Egypt, který hraje tak důležitou roli v arabské lize, ale i v Gaze a zároveň Jordánsko, které hraje tak důležitou roli v těchto svatých místech, aby tyto trendy pokračovaly, konsolidovaly se a byly nezvratné nutné, přesně tak, jak o tom hovořila Elena, aby, aby, aby skutečně nedošlo k také, takové situaci, že řešení na základě dvou států bude nemožné. To znamená, že v podstatě by tam nikdy už neexistovala žádná politická vůle. Já vím, že tento přístup je trošku minimalistický, ovšem musíme být pragmatičtí, musíme být realističtí v této oblasti. Já si to pamatuju, já jsem zahájila svůj mandát návštěvou Izraele a Palestiny a téměř pět, pěti lety, čtyři a půl roku to je, když jsem tvrdila, že tento problém nemůže být vyřešen. Ano, a to je tak i v současnosti, protože prostě zde není politická vůle, není zde mezinárodní konsenzus a to prostě neexistuje v současné okamžiku. Já skutečně nyní nevidím, že by tento proces mohl přinést výsledky existence dvou států. A my, Evropané, to víme velice dobře. Pokud to teda nebude eh, řešení na základě dvou států, tak to nebude žádné řešení. A Izrael si to vědí velice dobře. Palestinci jsou si toho vědomi a i celý region si je toho vědom. Čili jako to přátelé Izraele i Palestiny a celého tohoto regionu. A dovolte, abych zmínila i iniciativu, která je velice dobrá, dobrým základem pro další jednání. My jsme přesvědčeni a budeme neustále hovořit jedním hlasem. Je v zájmu Izraele, Palestinců a celého regionu pokračovat na cestě k tvorbě dvou států. A je zásadní, a ráda bych to řekla všem těm, kteří to již zmínili v, mm, na našem plénu, že je to zásadní pro bezpečnost Izraele i Palestinců. Tím bych ukončila své vystoupení, pane předsedající, a těším se na pokračování v rozpravě ohledně dalšího tématu, které nás čeká. Děkujeme, děkujeme, vysoká představitelko, děkujeme paní Federice Mogherini, tím končíme rozpravu k tomuto tématu a budeme se věnovat dalšímu tématu na našem dnešním pořadu jednání a to je prohlášení místo předsedkyně Komise Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku paní Federiky Mogherini k situaci v Sudánu. Takže prosím, dávám vám slovo, paní místo předsedkyně. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Eh, lid Sudánu žádá změnu. Čtyři měsíce demonstrují proti dramatickému nárůstu cen základních věcí, ale bojují také za svobodu, mír a spravedlnost. A obrázek eh, děvčete eh, v bílých šatech, eh, která stojí na střeše auta a hovoří, to je symbol tohoto boje. My, Evropané, chceme podporovat tento boj za svobodu. Evropané chtějí, aby lid Sudánu eh, měl úspěch, aby eh, byl slyšet a aby eh, došlo v této změně ke skutečným změnám. Minulý týden převzala most vojenská. Převzali moc vojáci. Al-Bashir byl sesazen. Víte, že je stíhán Mezinárodním trestním tribunálem. Nyní vojenská rada prohlásila, že, se bude, že bude probíhat dvouleté přechodné období. Nicméně něco takového odmítly opoziční strany. Chtějí um, rychlý přechod k civilní vládě. My jsme tyto požadavky podpořili a vojenská rada s tím souhlasila. A během posledních dvou dnů se vojenská rada snažila um, prokázat dobrou vůli a rezignovali někteří, uh, některé vůdčí osobnosti a to poukazuje na to, že zde existuje určitý prostor pro vyjednávání. Je jasné, že bez skutečného přechodného období krize v Sudánu bude pokračovat. Abychom tomu předcházeli, je dobré, aby se zde rychle přešlo k přechodné civilní vládě. To otevře dveře inkluzivnímu demokratickému procesu. To chtějí lidé, chtějí také politické a ekonomické reformy. Naší první prioritou musí být zabránit násilnostem. Vítáme eh, to, že eh, byl zrušen zákaz eh, vycházení a zároveň ehm, voláme potom, aby došlo k ukončení provokací. Zároveň chceme, aby přechodná vojenská rada Eh, propustila veškeré politické eh, vězně. Bezpečnostní složky musí být také hnány eh, k odpovědnosti za násilnosti v posledních měsících. Takováto opatření vytvoří dobré prostředí pro smysluplné politické vyjednávání, tak aby všechny strany, Sudánská profesní asociace, vojáci, i e, zástupci politických stran a mohli spolupracovat. Je důležité, aby opozice byla v tomto momentu sjednocena. Na závěr bych chtěla poukázat na skutečnost, že v našem prohlášení z minulého týdne jsme odkazovali na postoj Musafakiho z africké Eh, komise a eh, také eh, Rada pro mír a bezpečnost Africké unie požádala o okamžité předání moci civilní civilním autoritám. A to by se mělo stát v nadcházejících 14 dnech. Dále by eh, měly být stanoveny jasná pravidla eh, pro ehm, přechod eh, k demokratickému systému. My chceme, aby tento přechod řídili ehm, civilní složky, takže podporujeme požadavky Africké unie v této věci. Dokud tomu tak nebude, dokud ten přechod nebude řízen civilními silami. Evropská unie neuzná eh, současnou eh, přechodnou vládu nebo současnou eh, vojenskou radu. A jakmile ale k tomu předání dojde, Evropská unie bude tento přechod podporovat. Děkujeme vám. A nyní to bude za EPP pan Joachim Celer. Milý Joachime, dávám vám slovo. Děkuji vám, vážený pane předsedající. Opět se to v Africe hýbe. V Alžírsku a v Sudánu lidé v rámci míromilových protestů a s velkou omla- o- o- o- odvahou zvládli to dříve téměř nemyslitelné. Dokázali zlikvidovat dva diktátory, ale lidé chtějí ještě více. Chtějí eh, svobodu, chtějí demokratické principy a související společnost. Všichni víme, jak je obtížné něčeho takového dosáhnout po desetiletích násilí a po porušování lidských práv ve vlastní zemi. Eh, I teď je situace v Sudánu velice, velice křehká. Nikdo neví, zda eh, vojenské struktury uvolní cestu eh, civilní vládě. EU se musí poučit z minulosti. Potřebujeme jednotné, koherentné chování, koherentní chování všech členských států. A potřebujeme spolupracovat s vysokou představitelkou a s Africkou unii, abychom podpořili civilní síly v Sudánu tak, aby se ze Sudánu nestala druhá Libie první řadě je potřeba propustit politické vězně a kromě toho je potřeba osvobodit utlačované menšiny, dát jim potřebnou autonomii. Děkuji vám. Děkuji bardzo v jménu socialistů. Děkuji vám a za socialisty a demokraty to bude Enrique Guerrero Salom, prosím. A pane předsedající, a paní vysoká představitelko, a zde je šance na změnu. A tuto změnu požaduje lid Sudánu. A tuto změnu chtějí především ženy a některé části společnosti, které symbolizují to, že tato země se skutečně změnit může. 30 let v Sudánu vládl autoritářský režim a v této zemi vládne humanitární krize první dimenze. 7 milionů lidí je ohroženo hladomorem v této zemi. A dva miliony lidí bylo interně přemístěno a je zde více než milion uprchlíků ze sousedních zemí. A je to v kontextu, kdy Eritrea, Etiopie, Jižní Sudán, Somálsko, Djibouti jsou země, kde dochází rovněž k humanitární krizi. A celkem 20 milionů lidí eh, zde žije v obrovské nouzi. A těmto lidem musíme dát odpověď prostřednictvím humanitární pomoci, ale především tím, že je budeme podporovat v tom, aby v Sudánu vznikl stabilní režim, zakládající se na míru. A proto Eh, naše politická skupina podporuje to, eh, co říká vysoká představitelka. Podporujeme to, aby zde eh, byla civilní vláda, nikoli vojenská vláda. Je také třeba, aby al-Bashir byl vydán Mezinárodnímu trestnímu tribunálu. Zároveň chceme podporovat doktory, aby pomohli bojovat proti humanitární krizi. Děkuji vám. A nyní to bude za ALDE paní Maria Šáke. Děkuji, pane předsedající, vysoká představitelko kolegové. Mladí lidé v Sudánu, to je sudánská populace, je tam průměrný věk 19 let. A mladí lidé v Sudánu hovoří jasně, chtějí e, novou roli pro e, zejména ženské vůdkyně tamní společnosti, jako třeba Ala Salah, e, kterou jste zmiňovala vy, paní vysoká představitelko. Důležité je, že eh, tam skoncovali s diktátorem Al-Bashirem, který je eh, hledán dokonce Mezinárodním soudním tribunálem kvůli zločinům proti lidskosti spáchaným na sudánském lidu. To, co se stalo v Sudánu, nám musí připomínat několik věcí. Za prvé, že represe nemůže přežít žádost po svobodě, po ukončení korupce a po ukončení nespravedlnosti. A za druhé, eh, Řešení otázky diktátorů je v krátkodobém zájmu Evropské unie v rámci evropské strategie a spolehat se na diktátory v souvislosti s migrací se rozhodně nevyplácí. A za třetí, jakékoliv transformace jsou vždy velice nadějné, ale velice, vždy velice obtížné. Musí se tam angažovat různá demokratická hnutí, občanská společnost a tak dále. Ehm, bohužel však dochází k systematickému okrádání státu a utiskování těchto skupin v rámci posilování ehm, ozbrojených složek. Co se týká mírového scénáře v Sudánu, musíme propagovat to, aby milice a armáda eh, otevřeli prostor pro demokratické prvky, jak říkala Salma Ali jedna z demonstrátorek. Sice se podařilo useknout tomu démonovi hlavu, ale jeho tělo stále žije. Vzhledem k tomu, že se jedná o mou poslední rozpravu s vámi, vysoká představitelko, děkuji vám za všechnu práci, kterou jste odvedla. Přejme si, aby Evropská unie do budoucna jedině posilovala. Přeji vám mnoho úspěchů v tomto ohledu. Děkuji. Děkujeme. A nyní to bude za QNGL e paní Marie Kristýn Veržia, prosím. Já jsem váhala, co mohu nebo co bych měla říci v této rozpravě když teda došlo k tomu, abychom opravdu ale mohli podpořit eh, sudánský lid, vyjádřit solidaritu a především ženy, které eh, demonstrují od prosince mírovým způsobem. <clears throat> Desítky byly zabity, stovky byly eh, zranění, skončily ve vězení a tak dále. Já jsem měla možnost, paní vysoká představitelko, již hovořit o tom, že bychom neměli mít vztahy s diktaturou Omara al Ovšem není příliš pozdě, abychom se podívali do budoucnosti a proto Evropská unie musí nejenom požadovat civilní vládu, ale zároveň využít to, jak například postupovala i trojka, aby došlo skutečně k sestavení nové vlády. Ne, aby to byla militantní vláda, tu samozřejmě nemůžeme eh, uznat pouze <clears throat> Rusko a Saudská Arábie je uznané. Čili skutečně eh, víme, eh, že musíme samozřejmě bojovat proti Janjawidě, proti všem, kteří budou souzeni podobně jako Omar al-Bashir, kteří spáchali Mm, trestné činy proti lidskosti. My můžeme pomoci, vy můžete pomoci sudánskému lidu v touze pro, po změně, tak aby tato revoluce nebyla utlumena, protože te, celý tento region volá po stabilitě a potřebuje stabilitu. Děkujeme, říká eh, Pan předsedající, paní Nina Gel má slovo. Děkuji, pane předsedající. Vysoká představitelko, už jsme tady slyšeli, že Sudán zažil masivní změny v posledních týdnech. Al-Bashir je pryč po 30 letech, dočasný vojenský vůdce je na jeho místě, žádná svobodná média, ceny potravin daleko za možnostmi mnoha lidí, politická opozice zablokovaná a druhá nejvyšší míra inflace na, celém světě. Všem lidé, zejména ženy v Sudánu, jsou velice odolní a mají své vlastní své vlastní ambice, chtějí skutečnou změnu, velice oprávněně mají výhrady vůči vojenskému režimu. Je potřeba zajistit pořádnou transformaci směrem za demokratickou civilní vládou na základě svobodných, spravedlivých a transparentních voleb. EU a tento parlament by měli ukázat solidaritu s těmito mírumilovnými demonstranty, měli bychom se starat o otázku toho dvouletého období vojenské přechodné rady. Musíme pracovat to ne, co nejrychleji na tom, aby byla zřízená nestraná média, a aby byly zrušeny všechny interní restrikce. Vysoká představitelko, vítám vaše prohlášení v tom smyslu, že pouze důvěryhodný a inkluzivní politický proces může naplnit tyto ambice Sudánců a jedině on může vést takovým hospodářským a politickým reformám, jaké tato země potřebuje. Ale má otázka na vás je tato. Jaké mechanismy, jaké aliance navrhujete, v rámci toho, abychom dále posouvali demokracii v krátkodobém horizontu v této zemi. Hodlá se SVČ nějakým způsobem blíže zabývat finančními toky do Sudánu? podobně jako to udělala eh, Amerika, eh, jako to udělali Spojené státy americké, když dali pokutu bance BNB Baribas za to, že porušovala eh, sankce OSN proti Sudánu. Můžete potvrdit, že vývoz zbraní do Sudánu z, EU je nadále jaksi zakázán a že se tento zákaz plně respektuje? Děkuji. Děkuji bardzo. Děkujeme. A nyní se dostáváme do části Catch the Eye. Pan Notis Marias je první. Děkuji za slovo, pane předsedající. Situaci v Sudánu diskutujeme již po několikáté. Pokud jde o politiku Al-Bashira, různé opatření ze strany EU, aby zamezila této situaci v Sudánu, útoky proti lidským právům, svoboda k Sudánu a tak dále. Ovšem nevedlo to k ničemu a vidíme, že pouze lid prostřednictvím demonstrací dospěl a pomohl svrhnout tento režim. Ovšem jednotlivé síly, různé síly tohoto režimu jsou ještě pořád u moci. Je zde vojenská vláda, vojenské zákony, jež se uplatňují a tato vojenská vláda nemůže pomoci v demokratickém přechodu této země. Tato vláda nemůže zůstat u moci. A my, Evropská unie, musíme vyvíjet maximální tlak pro zorganizování demokratických voleb a nalezení řešení pro zásadní politické problémy, jakož i sociální starostě a v podstatě humanitární krizi v celém regionu. Děkujeme. A nyní pan Fabio Massimo Castaldo. Děkuji, pane předsedající. Po 30 letech eh, se Sudan chystá otočit stránku to, ne, co dříve bylo nemožné, je najednou možné. Al-Bashir eh, je konečně pryč, už je celá desetiletí hledán eh, Mezinárodním soudním tribunálem. Aktuálně zde máme prozatímní vojenskou vládu. Ovšem to eh, demonstranti z řad občanů nechtěli. Nechtěli vojenskou, vojenskou zprávu, to má být pouze provizorium. Je potřeba vyhnout se dalšímu despotickému režimu. Protesty tak pokračují a nesmí se zastavit. Je potřeba počkat, dokud nebudou splněny všechny legitimní požadavky tamních občanů. Je potřeba zajistit spravedlnost pro všechny, je potřeba zajistit propuštění eh, všech politických vězňů a skoncování se všemi lídry Albašírova režimu. Paní vysoká představitelko, velice se mi líbila vaše slova. Pouze inkluzivní demokratický proces naplní očekávání sudánského lidu a zajistí to, co země potřebuje. Ale abychom tohoto procesu do, do, do, dosáhli, je potřeba provést transformaci na civilní vládu. Evropa musí zajistit co nejmíru milovnější takovouto transformaci, ehm, to musí být náš primární zájem. Není možné umožnit vznik další vojenské vlády, není možné prolévat další krev nevinných lidí. Děkuji. Děkuji bardzo, pan Děkujeme. Pan Paul Rubik má slovo. Eh. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já myslím, že v Sudánu je především důležité, abychom eh, se soustředili na cíle udržitelného rozvoje. Eh, cíl číslo dva je samozřejmě eh, trvalá, trvalé poskytování potravin a dalším cílem je čistá voda. A celou řadu nemocí můžeme porazit ve chvíli, kdy bude existovat přílup, přístup k čisté pitné vodě. A také cíl číslo sedm je zásadní. Obnovitelné zdroje. Když se eh, podíváme na eh, venkovské oblasti, tam je možné spolupracovat s malými a středními podniky. A já si myslím, že to je něco, co by poskytlo Sudánu, Sudánu stabilitu. Děkuji. Děkuji bardzo. Děkujeme, pane Rubiku. A nyní se obracím na vysokou představitelku Federiku Mogherini a o její závěrečné slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedající. Ráda bych poděkovala všem kolegům a kolegyním za jasnou podporu našeho stanoviska a naší práce. Jestli dovolíte, odpověděla bych na některé konkrétní otázky, například eh, ohledně strategie, určitých spojenectví, která budujeme. Víte, my už se snažíme o to, aby došlo k tomu přechodu a přechodnému období pokud jde o civilní vládu, pokud jde o organizování demokratických voleb, já už jsem se o tom zmínila ve svém úvodním vystoupení. Víte, často když máme společné názory v tomto ohledu, tak naším prvním spojencem je Africká unie. A oni přišli opravdu s velice jasným prohlášením, to je velice důležité. Někteří kolegové se zmínili i o tom, že tyto změny v Sudánu jsou součástí takového většího posunu a hnutí. Je zde taková směs mnoha výzev v této oblasti kolem afrického rohu vidíme zde určité změny, určitou naději, například Etiopia, Eritrea, rozhovory mezi těmito zeměmi, které byly zahájeny, ale zásadní změny v oblasti bezpečnosti celého tohoto regionu. Dochází zde k obrovským změnám a právě proto na základě plné podpory Evropského parlamentu, myslím, že zde vystupuji nejenom za komisi, ale i za radu, my budeme sledovat tento demokratický přechod. Doufáme, že dojde k ustavení civilní vlády a budeme spolupracovat s Africkou unii a zeměmi celého regionu, aby došlo ke splnění tohoto cíle a samozřejmě vidíme, že ženy a mladí lidé hrají obrovskou roli a doufáme, že jejich naděje budou naplněny. Ano, je to obtížné období, to je jasné a představuje to velké příležitosti, ale i rizika a výzvy. Osobně bych ráda poděkovala všem kolegům, kteří využili této příležitosti svých posledních vystoupení na poslední plenárce za jejich poděkování. Recipročně bych řekla, že i pro mě bylo obrovským potěšením spolupracovat s Evropským parlamentem a především těmi kolegy a kolegyněmi, kteří se aktivně zapojí do záležitostí bezpečnostních i zahraničních, čili za to vám děkuji. Zítra ovšem budu zde ještě rovněž přítomná na hlasování. Bude to další poslední příležitost eh, se rozloučit a poděkovat si vzájemně za spolupráci v průběhu posledních pěti let. Děkujeme, vážená paní představ- vysoká představitelko. I já bych rád poděkoval za spolupráci společnou v tomto volebním období. Tím končím toto téma a dostáváme se k dalšímu bodu na našem dnešním programu a to je prohlášení Rady a komise ohledně ochrany integrity voleb do EP, zejména s ohledem na mezinárodní hrozby pro kybernetickou bezpečnost. Paní Milani Gabriel Čot eh, zastupuje radu. Eh, vítám vás mezi námi, moc mě těší, že je zde i pan Julian King za komisi. Jsem nesmírně rád, že vedu ten to, tuto část naší rozpravy, protože je mi velice blízka, leží mi na srdci, jsem zodpovědný za tuto problematiku v Evropském parlamentu a nyní dám slovo paní ministrině, prosím. Děkuji. Pane předsedo, vážení poslanci, Příští týden se budou konat volby do Evropského parlamentu a to v novém Eh, kontextu, politickém kontextu. Informační eh, kampaně, eh, kybernetické útoky na volební infrastrukturu se snaží diskreditovat a podkopat ehm, volební procesy v našich demokraciích a zároveň polarizují naše společnosti. Volby se budou konat ve všech členských státech během čtyř dnů. A tak tyto volby jsou velice citlivé z pohledu rizika, která je spojeno s kybernetickými útoky a dezinformacemi. Pokud nějaký útok by byl úspěšný v jednom členském státě, pravděpodobně by to vedlo k dominovému efektu a mělo by to negativní vliv na demokratické procesy v dalších 27 členských státech. Eh, tak by došlo k diskreditaci evropských institucí jako celku. A je to velice důležité období pro naše eh, vnitrostátní úřady. Více než 50 eh, prezidentský, prezidentských národních nebo místních voleb se bude konat v členských státech do roku 2020. My máme šestiměsíční program předsednictví a v rámci toho máme prioritu chránit svobodné a demokratické evropské volby. A bojovat proti dezinformacím a posilovat schopnosti EU bránit se proti kybernetickým útokům, to je také něco, co je součástí e, našich priorit. E, my Toto téma považujeme za velice důležité. Opakovaně se řešilo na Evropské radě v posledních měsících. Evropské instituce a členské státy hrají um, vzájemně se doplňující roli. Každý má své kompetence v ochraně demokratických procesů. Je třeba mít eh, koordinované úsilí eh, na úrovni EU i mezi členskými státy, ale zároveň je třeba spolupráce platform online. Naše eh, reakce je komplexní. Soustředíme se na interní i externí dimenzi hrozeb. V únoru 2019 Rada a členské státy schválily závěry, které se snaží o zajištění a bezpečných a spravedlivých evropských voleb. Přišli jsme s balíčkem, který eh, zahrnuje legislativní návrh na eh, změnu nařízení o evropských politických stranách a nadacích. Eh, tato změna byla eh, schválena spoluzákonodárci a cílem je také bojovat proti dezinformacím. A vážení poslanci, chtěla bych vám poděkovat za dobrou spolupráci, která nám umožnila eh, schválit eh, nová pravidla která zabrání zneužívání evropských politických stran a také osobních údajů v rámci evropských voleb. Máme komplexní přístup k ochraně evropských voleb. Chceme bojovat proti kybernetickým útokům a dezinformacím, ať už přicházejí z EU či mimo EU. Komplexní přístup to je naše moto. Nechceme, aby zde existovaly jakékoliv e, mezery. Všichni aktéři musí být propojeni a spolupracovat. Abychom toho dosáhli, identifikovali jsme kroky, které je třeba učinit a tyto kroky byly během posledního měsíce implementovány implementovány. A Evropská síť pro eh, volební spolupráci eh, umožňuje spolupráci mezi členskými státy, sdílejí tam eh, nejlepší praxi a také informace o hrozbách. Zároveň dochází k výměně informací, pokud jde o dezinformační a kampaně. A také máme informační kampaň týkající se eh, evropských politik a evropských hodnot. Zároveň eh, chceme eh, posilovat síť nezávislých kontrolorů faktů. Chceme také rozšiřovat informovanost mezi občany, aby věděli, jak funguje volební proces. Spolupracujeme na tom s občanskou společností. V předvolebním kontextu je samozřejmě třeba řešit otázku bezpečnosti celého volebního systému. Zde je zásadní ochrana technologií. A proběhl, proběhlo také cvičení zde v parlamentu týkající se tohoto druhu ochrany. Bylo to před dvěma týdny. A chceme rovněž eh, se soustředit na aktivity online. Eh, vyzýváme a k plné implementaci eh, kodexu chování v této oblasti. Kromě toho podporujeme spolupráci s odpovídajícími mezinárodními aktéry. Chceme bojovat proti dezinformacím a předsednictvo proto zahájilo cvičení v mapování takovýchto dezinformací. Ukázalo se, že členské státy skutečně učí učinili mnoho kroků pro boj proti dezinformacím. Informace, které nám poskytnou jednotlivé delegace, budou představovat základ pro další diskuze, jak je možné pokračovat ještě i po evropských volbách. Tato otázka se bude řešit na samitu Evropské rady v červnu. Mnohokrát děkuji za pozornost. A děkuji paní ministrině. A nyní předávám srdečně hlas a panu komisaři Julian Kingovi. Máte slovo. Uh, uh, Pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, ano, toto je skutečně debata, která přichází v pravou chvíli. Díky, že jste si dali na pořad jednání. Evropské volby se blíží a teď jsme v takové té cílové rovince, řekněme, co se týká podniknutí opatření v tom smyslu, aby ty volby byly bezpečné. Tak co děláme? No, eh, jen mi to dovolte stručně schrnout. Za posledních šest měsíců, nebo zhruba tak, jsme mluvili s volebními komisaři v členských státech, s kyberbezpečnostními eh, techniky a s jinými, abychom se podělili o osvědčené postupy, abychom propagovali spolupráci abychom lépe zajistili naše volby. Vytvořili jsme systém rychlého varování mezi institucemi EU a členskými státy, v rámci kterého chceme pozorovat a řešit koordinované dezinformační kampaně. Společně s tímto parlamentem, tedy s europoslanci a politickými stranami, jsme budovali povědomí o eh, transparentnosti politické reklamy online, řešili jsme bezpečnost a odolnost volebních systémů. Dokonce jsme uspořádali workshop s vámi, pane předsedo, na toto téma. Tento měsíc e, jsme provedli cvičení na téma kyberbezpečnosti společně s parlamentem, členskými státy, naší agenturou pro kyberbezpečnost, abychom ověřili, jak kyberbezpeční tady jsme to samé, eh, ten, ten, tomu, ten workshop zahájil váš kolega pan Wieland. A velké internetové platformy pak podepsali náš kodex praktik proti dezinformacím, což jsme pak ještě potrhli zveřejněním akčního plánu proti dezinformacím, který jsme vydali v prosinci. V rámci tohoto kodexu, v rámci tohoto akčního plánu, nás platformy měsíc od měsíce informují o svém postupu v boji proti dezinformacím zejména proti politickým dezinformacím. Uznáváme, že došlo k určitému pokroku. Ale tyto zprávy zatím nejsou dostatečně obsáhlé a ukazují, že alespoň v některých oblastech e, ještě neprovádíme dostatečnou aktivitu. Byť jsme dosáhli určitého důvěryhodného pokroku e, v oblasti politické transparentnosti reklam, platformy stále musí ještě zlepšit nezávislý dohled, aby výzkumníci, občanská společnost a ostatní mohli mohli přistupovat k jejich datům. Nechceme, aby platformy hodnotily svou vlastní práci. Potřebujeme znát jejich výsledky v boji proti falešným účtům a proti robotům. Musíme se zaměřit na systémy autokorekce, například v rámci iniciativy Correct the Record, což prosazuje občanská společnost. Teď máme nejnovější zprávy z platform, od platform za měsíc březen 2019 a naše hodnocení této zprávy zveřejníme v příštích dnech. Svým způsobem je to eh, taková poslední snaha pro oblasti, kde ještě můžeme mít nějaký dopad eh, před volbami do Evropského parlamentu. Na první pohled ty nejnovější zprávy opravdu ukazují, že došlo k určitému dalšímu pokroku, například co se týká transparentnosti politických reklam a nebo reklam obecně. Ale stále zde máme určité přetrvávající problémy. Na závěr mi dovolte říci, že členské státy a jejich reakční týmy pro počítačovou bezpečnost se sejdou na příštím cvičení ohledně kybernetické bezpečnosti a integrity voleb někdy v polovině května. A to bude poslední příležitost, kdy budeme moci otestovat, jak robustní naše kyberbezpečnostní opatření jsou ještě před volbami do Evropského parlamentu. A teď eh, jedno téma, které mi dovolte také zmínit, eh, jedno z těch zbývajících témat, které ještě řešíme v souvislosti s platformami, zejména v souvislosti s Facebookem, je to, eh, že Facebook se rozhodl neumožnit přeshraniční politickou reklamu. Je mi jasné, že toto vyvolalo určité obavy zde v parlamentu. A jak řekl předseda Juncker ve své výměně dopisů s předsedou Tajánem, toto bylo rozhodnutí, které učinil, učinila firma, firma Facebook. V kodexu chování není nic o tom, že by se nějak omezovalo politické e, zobrazování reklamy e, pouze na některý členský stát. Záleží tedy na firmě Facebook, aby ona respektovala zákon. A je také na eh, této firmě, jakým způsobem zákon bude respektovat. A v tomto případě padlo rozhodnutí, respektive padla interpretace z jejich strany, co se týká respektování národních volebních pravidel. A eh, to rozhodnutí vyvolalo otázky o důvěryhodnosti evropských institucí a orgánů v tom smyslu, zda tyto jsou schopny efektivně komunikovat před evropskými volbami. My jsme to diskutovali na konferenci předsedů minulý týden a s velkou radostí eh, říkám, že generální tajemník této instituce a rady a komise společně napsali firmě Facebook, kde ještě jednou uvádějí naše obavy a žádají aby firma Facebook ještě přehodnotila svůj postup v této oblasti a to co nejnaléhavěji. Budeme mít příležitost řešit tyto obavy přímo s firmou Facebook na chystané schůzce, kterou s tou firmou pořádáme. Pane předsedající, chci říci, že otázka bezpečnosti voleb nezmizí po 26.5. Jak jsme slyšeli, volby Eh, se budou dít někde v Evropě v podstatě každý týden. A tím pádem bude potřeba pokračovat ve snahách eh, chránit volby, chránit náš politický život v této digitální době. Tento proces bude zahrnovat i diskusy eh, na Evropské radě v červnu ohledně prvotního hodnocení toho, jakým způsobem volby do Evropského parlamentu proběhly a o možném poučení se z nich na základě zprávy, jako připraví předsednictví komise a vysoká představitelka. Bude to příležitost podívat se do budoucna, poučit se z vlastních chyb a stanovit si strategii pro příští eh, příležitosti. To, co se bude dít mezi dneškem a koncem května, no tak k tomu si myslím, že bychom měli hlavně probrat to, jak budeme reagovat, jak se poučíme, jak podnikneme potřebné kroky pro budoucí volby. Rovněž proběhne přeskum toho kodexu osvědčených eh, postupů, to bude později v letošním roce, a podíváme se na to, zda bychom měli dělat více na posílení transparentnosti kolem eh, činnosti online platform v rámci našeho politického prostoru. Velice se těším na naši dnešní rozpravu. Nejedná se o výzvu pouze pro několik příštích týdnů. Tato výzva nezmizí. Je potřeba, abychom zachovali tu aktivitu, okamžitě něco dělat ještě před evropskými volbami, ale musíme také myslet na další budoucnost. Musíme zajišťovat, aby naše demokratické procesy zůstaly tak robustní, jaké je potřebujeme. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkujeme vážený pane komisaři. A nyní to bude za EPP paní Danuta Marie Hypner. Prosím. Prosím, dávám vám slovo. Děkuji, vážený pane předsedající. Ráda bych poděkovala Radě i komise za velice jasné závazky, které před námi nyní přednesly. Samozřejmě, že eurovolby jsou velice důležité pro demokracii naší společnosti a kompromitace eh, těchto voleb by samozřejmě mohla vést ke snížení důvěry v evropské systémy, evropské instituce. Evropané mají obrovské obavy, pokud jde o bezpečnost eurovoleb na základě Eurobarometru. 61% lidí má obavy ohledně možné manipulace evropských voleb ze strany kyberoperací. Musíme bojovat proti těmto kybernetickým hrozbám a zajistit to, že kyberprostor je bezpečný. Proto potřebujeme celospolečenský přístup, ale zároveň i mezinárodní spolupráci. V tomto kontextu změna našeho nařízení ohledně statutu a financování evropských politických stran a nadací ve snaze ochránit volební proces proti onlineovým dezinformačním kampaním založeným eh, na zneužití volických osobních dat, zavedení mezinárodních sankcí v tomto ohledu těm stranám, které porušují eh, záměrně tato práva, ve snaze ovlivnit eh, výsledky evropských voleb, jakož i aktivity komise v oblasti budování lepší bezpečnosti kyberprostoru. To vše podporuje i úsilí jednotlivých členských států a může to pomoci našim občanům dělat informovanou volbu, pokud jde o férové, transparentní a svobodné evropské volby. Děkujeme a nyní za socialisty a demokraty pan Claude Moraes, prosím. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Já vítám opatření ze strany Evropské komise, pracuje velice tvrdě v tomto ohledu, ovšem je to nesmírně závažný problém, pokud jde o zasahování do voleb. Došlo k tomu, dochází k tomu, bude k tomu docházet i do budoucna, proto je to urgentní záležitost. Komise vlastně reaguje na nás, na Evropský parlament, my se chtěli bojovat proti falešným zprávám online a zároveň vytvořit určitý etický kodex v tomto ohledu. Vidíme pokrok. Ano, Facebook byl varován, 116 milionů um, falešných účtů má na své platformě a my skutečně nemůžeme toto tolerovat. Musíme využívat nástroje, které máme k dispozici boji proti tomuto nešvaru, takže je to opravdu urgentní. Nejde pouze o Facebook, ale i Google, Twitter a my víme, že komise bude pokračovat v tomto úsilí. Musíme být týmovým hráčem, společně to zajistit. Online i offline aktivity jsou důležité. Nejde pouze o kyberbezpečnost, milí kolegové. Online Chceme plné algoritmické postavení, zodpovědnosti, transparentnosti, to je zásadní pro naše občany v boji proti jakékoliv manipulaci v oblasti voleb a i proti zahraničním zásahům. Politické strany, které využívají sociální platformy v kampani, musí samozřejmě plnit určitá pravidla offline, zde musí být jasná pravidla, transparentnost v této oblasti. Dále je to takzvané to období mlčenlivosti zákaz profilování pro volební účely a všechny platformy by měly označovat tento obsah a e, samozřejmě se snažit vytlačovat jakékoliv e, falešné účty. Offline i online úsilí je zásadní, milí kolegové, ale zároveň musíme zajistit to, že GDPR není jediný model ochrany v tomto ohledu pokud jde o eh, nařízení ohledně mm, elektronického soukromí. To musíme rovněž uspíšit práci v této oblasti, aby nedošlo k zacílení na eh, naše soukromí. Cambridge Analytica, Facebook, všechny ty skandály musíme využít k tomu, abychom vytvořili dostatečné nástroje. Čína, Spojené státy, Evropská unie jsou tři hlavní regulátoři. Já chci, aby EU jednala, abychom zabránili zahraničním aktérům eh, v vněšování se eh, do našich záležitostí. Co je důležitějšího než evropské volby, které nás čekají? Děkuji. Děkujeme, milí. Claude, je zde otázka modrou kartou ze strany pana Eteriče. Chcete odpovědět? Mm, promyslíš to dobře, ano. Dobře. So, please ask a question. Otázka. Děkuji, Klode. Eh, není to nic proti tobě. A já vím, že jsi rozumný člověk. Navzdory eh, všemu tomu, co si řekl ve svém projevu, já to chápu a souhlasím, ale nemyslíš si, že zde existuje nebezpečí, když se eh, tato pravidla budou prosazovat z úrovně vlády, že bude ohrožena svoboda projevu, především online, že člověk nebude mít právo říci, eh, v co věří? co jsem řekl na začátku. Eh, vím, že eh, komisař eh, se mnou možná nebude, bude nebo nebude souhlasit. Samozřejmě svoboda projevu je velká hodnota, ale o tom zde nehovoříme. Zde hovoříme o zasahování do našich voleb zahraničními aktéry. Je to něco, co bylo prokázáno v amerických prezidentských volbách, bylo to prokázáno také v hlasování o Brexitu Vím, že eh, celá řada věcí, jako je svoboda projevu, eh, je zásadní, ale právě těmito věcmi se svoboda projevu ohrožuje. Eh, je zásadní zajistit, abychom měli integritu vole. Pokud ji nebudeme mít, potom nebudeme mít nic. Děkujeme za EKR, to je paní poslankyně Anna Alžběta Fotika, prosím. Děkuji. Informační technologie a ovlivňování, to je něco, co Rusko používalo proti Západu už dlouhou dobu, včetně voleb. S jakým cílem? Chtějí podkopat eh, důvěru v demokracii, chtějí zhoršit existující rozdíly, chtějí zmanipulovat pravdu a chtějí podporovat eh, to, co se říká dobré o Rusku. Dnes bylo dokončeno třetí eh, čtení v Dumě eh, zákona, který eh, bude izolovat ruský internet od zbytku světa. S jakým cílem? Zjistíme to velice brzy. Je to zásadní pro naši bezpečnost, stejně tak jako pro bezpečnost ruského lidu. Děkuji. Děkujeme. A nyní to bude za Alde. Pan Pavel Telička, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní ministrině, děkuji, pane komisaři. Já nebudu opakovat to, co jste řekli, protože myslím, že už jste eh, zaznělo hodně, je to realita a je to něco, s čím můžeme souhlasit. Myslím, že je dobře, abychom řekli, že jsme učinili pokrok. Eh, je také dobré eh, zdůraznit to, co řekl komisař, že je třeba učinit ještě další kroky. Ale abych se neopakoval to, co zde zaznělo, pokud je o platformy, je relevantní a je zde ještě velký prostor, který je třeba pokrýt. Jsou zde také ještě další aspekty, které musíme mít na paměti. Já bych zde chtěl udělat určitou paralelu s nedávným vyjednáváním o aktu pro kybernetickou bezpečnost. Volby a suverenita jsou eh, klíčové, ale zároveň bezpečnost lidí je klíčová věc. Paní ministrině, vy jste před několika minutami eh, řekla něco relevantního, ale eh, přesto nevidím podporu v celé řadě členských států pro něco takového. Nevidím to, že dost členských států by uznalo, že skutečně čelíme rizikům, o kterých zde hovoříme. Čekají nás evropské volby a další volby. A, skutečnost je taková, že už v Evropě máme trojské koně. A podařilo se nám dosáhnout pokroku, ať už v oblasti legislativy nebo v dalších věcech, jak jste zmínili, pokud jde o naši bezpečnost a pokud jde o evropské volby co ale ve skutečnosti potřebujeme v tuto chvíli a komisař určitě se mnou bude souhlasit. Hovořili jsme o tom před několika týdny. Potřebujeme eh, změnu v myšlení, protože to je skutečnost. My čelíme válce proti nám. Ne válce, která používá skutečných zbraní, ale něco podobně bez, nebezpečného. Dokud si to neuvědomíme, Dokud eh, tomu nebudeme věnovat dostatek pozornosti, nejenom před evropskými volbami, potom nás to bude zasahovat, potom budeme zranitelní a zničí nás to. Děkujeme za GUE NGL, to bude Marisa Matias, děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Toto je nesmírně složitý problém, falešné zprávy, zasahování do voleb to není pouze problém kyberbezpečnosti, to je širší problém a já bych ráda zúraznila některé aspekty, o kterých jsme se zatím nesmínili. Musíme bránit i právo na poskytování informací a zároveň musíme chránit novináře, protože jinak budeme mít prostor bez jakékoliv kontroly, různé informace, které jsou nepravdivé, se budou šířit. My musíme bojovat i proti interní manipulaci tohoto charakteru, ale zároveň například eh, na platformách, jako je Facebook. Pokud budeme neustále tleskat Zuckerbergovi za to, že změnil pravidla, pokud jde eh, o Mm, důvěrné informace a soukromí, aniž bychom věnovali dostatečnou pozornost například WhatsAppu, tak si myslím, že situace se zhorší. Ehm, musíme prostě, eh, nesmíme eh, dělat problémy těm, kteří vedou skutečnou kampaň. Musíme chránit digitální vzdělávání a zároveň všechny pozitivní aspekty. Děkujeme a nyní to bude za zelené pan Klaus Bichner. Děkuji. Pokud jde o ochranu našich svobodných, spravedlivých a tajných voleb v digitálním věku, tak my jako legislativci jsme v první linii. Naše akce, naše kroky přichází pozdě, jsou to první, ale aspoň zásadní, jsou to kroky správným směrem. Děkuji proto hlavně komisi, která se tímto tématem vážně zabývá. Ale já tady mám u celé té věci jeden problém. Potřebujeme Potřebujeme utlumit eh, snahy ovlivnit naše volby zvenčí. Abychom byli úspěšní, potřebujeme dohodu o zboží dvojího použití. Tato regulace je stále více než rok blokována radou. A to znamená, že síly nepřátelské k EU mohou velice snadno zasáhnout do našich technologií a ovlivnit i volby u nás. A proto má naléhavá prozba radě ministrů, prosím, ukončete konečně tu blokádu. Děkuji vám. Děkujeme a nyní to bude za EFDD. Pan Vitel byl Eterič, prosím. Thank you. So... Děkuji. No, takže se musíme chránit před těmi zlými Rusy, kteří ovládají internet, jo? kteří rozesílají dezinformace, kteří e, sami e, vyhráli referendum o Brexitu, protože jsou tak dobří, ale vůbec si neděláme starosti o tom, že to, k čemu by toto mohlo vést, je cenzura a omezování svobody projevu. Hovoříme tady o moci, o moci sil establishmentu nad mainstreamovými médii. Ta je přece bez porovnání, ta, ta není porovnatelná. Podívejte se na BBC ve Spojeném království. To je snad úplně ten největší distributor obsahu na internetu. A je to také distributor, který nadržuje státu, což je dobře, protože to není, proti, eh, že to není síla proti EU, ale to, čím se tady zabýváme, je velice, velice nebezpečné. Je jasné, že Facebook a ostatní platformy musí zlikvidovat roboty a tak dále, ale pokud eh, dáte státu eh, pravomoci takto zasahovat proti svobodě projevu, no tak si jenom představte, kdo to všechno může použít. Představte si na chviličku, kdyby nějaká lobby, eh, pravicová lobby, antizelená lobby, převzala kontrolu nad EU. To by bylo jistě strašné. Co kdyby se to stalo? Co kdyby začali najednou zasahovat proti svobodě projevu na internetu, proti demonstrujícím proti sobě? Jak byste se pak cítili? Není snad myslitelné, že byste umožnili lidem vyjadřovat se tak, jak chtějí? My neustále slýcháme o svobodách. Co je ale důležitější než svoboda vyjadřování, než svoboda projevu? Podle mého názoru není důležitějšího nic. A je tu mnoho lidí, možná třeba e, většina lidí, se kterými nesouhlasím, ale já bych byl první na té barikádě, e, abych bojoval za vaše právo vyjadřovat své názory, ať už to budete dělat jakkoliv. Děkuji. Thank you very much, Mr. Děkujeme, pane Eteridže. Akceptujete otázku od pana Tiličky na základě modré karty? Ano, prosím, takže Pavle. Děkuji, děkuji, pane předsedající, za přijetí mého dotazu. Já souhlasím, pokud jde o svobodu vyjadřování, ovšem ve vašem vystoupení jsem neslyšel žádné obavy ohledně možných kyberútoků z východu nebo z jiných stran, pokud jde o změšování do evropských voleb. Sdílíte tyto obavy? A pokud ano, jak byste proti tomu bojoval, pokud jde o nějaké prostředky, aby jsme konfrontovali toto riziko, abychom minimalizovali takové riziko? Děkuji vám. Děkuji, děkuji za tento dotaz. To je velice dobře položený dotaz. Ano, sdílím eh, tyto obavy. Já nechci, aby zde zasahovaly žádné agentury, mm, které nebyly svobodně zvoleny. Ovšem pokud máme volbu mezi tím rizikem, protože život je prostě plný rizik. Pokud teda by to bylo na jedné straně riziko, to, že teda se zdáme této možnosti a lidé nebudou mít možnost vyjadřovat své názory svobodně a potom je zde riziko toho, že stát potenciálně nebo na cestě k totalitnímu režimu eh, tak já v podstatě hm, si myslím, že to riziko, hm, které, eh, které eh, za, které zahrnuje svobodu projevu, že prostě to bych si zvolil. Ovšem samozřejmě proti zahraničním agentům, um, musíme bojovat. Děkujeme a nyní za ENF to bude Gerard Batten. Je zde pan Batten? Není přítomen. Takže nyní vystoupí nezahrazený pan Jean-Marie Le Pen. Prosím. Button. Pane předsedající, dámy a pánové, před 25 lety François Mitterrand hovořil takovým lapidárním způsobem, že nacionalismus je válka. Bylo to velice jasné, ovšem nepřežilo to dlouho. Ano, vidíme zde národní Eh, armády, které proti eh, sobě stojí, Vladivostok, Gibraltar, to jsou věci, které se rovněž týkají nejenom nacionalismu, ale takového demografického fenoménu, který zde vidíme, tuto dimenzi, například invaze na různá území. Vidíme zde obrovské ohrožení naší svobody, naší nezávislosti a dokonce našeho přežití. Proto máme právo a zároveň povinnost proti tomu čelit všemi možnými prostředky, abychom bojovali proti tomuto riziku, protože Evropská unie je v současné eh, době paralizována, v podstatě sparalizovala národy, které eh, jsou její součásti. máme možnost zmobilizovat se, v podstatě musíme eh, posílit tuto Eh, to, to mobilizaci jednotlivých států. Ne, není zde evropský elit, není zde nějaký nadnárodní spolek. Eh, v podstatě i my jsme zde jenom proto, že nás zvolili eh, lidé jednotlivých národů. To je povinnost, morální povinnost a právo našich lidí. Dále se vidíme OSN rovněž je to spolek národů, je to v podstatě nejpřirozenější rámec, který umožní eh, ži, život a zároveň obranu lidí a národů, které združuje. Čili ano, láska k vlastní zemi, k vlastní historii, k, vlas- k vlasti, to je něco, co vyhraje, co mm, nad, i nad jednotlivými osory. A to je garance budoucnosti našich generací. Je zde evropská civilizace, úžasná civilizace. Mám samozřejmě, že to vede k povinnosti i k spolupráce mezi jednotlivými eh, národy. Demografická revoluce eh, v posledních 50 letech eh, zvýšila počet obyvatel ze 3 na 8 miliard vidíme zde exponenciální růst. To ovšem to zároveň spustilo migraci. Tento gigantický fenomén, to je v podstatě jenom taková premisa. Je to určitý, určitá hrozba eh, zániku našeho kontinentu, naší Evropy, která trpí s demografickým deficitem. Je zde obrovský rozkol mezi potřebami a produkcí globálního charakteru. Chudoba světa kterou vidíme jako jakési Eldorado, které mm, bohužel ale Eldorado i zde neexistuje, je zde spíše eh, skutečně mm, chudoba a vzhledem k migračním tokům eh, jsou zde obrovské, obrovská rizika. Eh, Evropa ovšem paralizuje i národní reakce, je imobilizovaná. My bychom měli spíše mobilizovat jednotlivé národy, jednotlivé země, které jsou součástí EU. Nesmíme být slepí, nesmíme být hluchí, nesmíme mlčet, eh, protože mm, eh, budoucnost a příští generace nám to budou vyčítat. Děkujeme, děkujeme, pane Jean-Marie Le